Dear president, dear... pane předsedo, vážení kolegové, chci přivítat pana předsedu Martina Šulce, generálního tajemníka Klause Vele ve výboru Envy. My jsme se sešli u e, zvláštní události, podpisu ekologické politiky Evropského parlamentu na rok 2016 v rámci e, ekologického managementu EMAS. EMAS je dobrovolný nástroj organizací, aby eh, mohly posuzovat a zlepšovat své, své ekologické výsledky. Je to relevantní eh, i z legislativních důvodů. První eh, ekologická politika byla podepsána v roce 2007. Od té doby parlament výrazně zlepšil své výsledky environmentální. Nová politika na rok 2016, která bude dnes podepsána, je centrálním prvkem této politiky a obsahuje i nové ambiciozní prvky. Parlament sehrává centrální politickou legislativní roli v Evropě a uh, usiluje o udržitelnou budoucnost. My jako výbor Envy jsme e, v srdci této politické legislativní práce. Ekologická politika 2016 e, je výsledkem závazku parlamentu jako celek dosáhnout udržitelnosti v každodenním provozu. Výbor Envy je proto velice poctěn, že hostitelem podpisu dnešní environmentální politiky. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane kolego Lavia. Kolegové z Výboru pro životní prostředí je mi velkou ctí, že mohu s vámi um, se sejít v podpisu tohoto významného dokumentu. Já sdílím ten názor eh, pane, pana předsedy, který právě prezentoval. Chci říci, že jsme mm, v souladu s jednacím řádem Evropského parlamentu ta povinnost legislativy, která nejenom tedy v evropském, ale celosvětové mm, evropská legislativa přispívá k E, překonání výzev klimatických změn. A jako takový legislativní orgán, jako instituce, logicky sama musí brát to, co vážně, to, co tedy požadujeme od jiných v naší legislativě. Musíme jít dobrým příkladem. To je e, smysl e, této politiky musíme jednat na dvou úrovních, jednak jako zákonodárce, jednak jako administrativ, jako úřad, který eh, zaměstnává nějakých 8 tisíc lidí na různých pracovních místech. A od spotřeby vody až ke spotřebě papíru můžeme být energeticky účinní a také přijímat inovativní opatření při správě budov. Téměř všechno, co chceme dělat pro životní prostředí, bychom také sami měli plnit. A to je přesně cíl a účel té dohody, kterou dnes podepisujeme. Pracovní skupiny v parlamentu jsou jednak administrativní povahy, jednak politické povahy. Existuje mezi generálními ředitelstvími horizontální pracovní skupina, která kontinuálně pracuje na EMAS a to spadá pod generálního tajemníka pana Klause Vele, který eh, to velice dbá. Také máme pracovní skupinu předsednictva, která se zabývá především s eh, managementem budov a infrastruktury našeho eh, parlamentu. Je to tedy spolupráce mezi administrativou a mezi politickou, politickým pilířem rozhodování předsednictvu. V této pracovní skupině mm, to, co tady teď podepisujeme, tak jsme jako politici analyzovali mm, Administrativa nám to prezentovala, myslím, že jste se e, tím také intenzivně zabývali na, na širších e, smyslu slova než předsednictvo. Již proběhla dvě jednání v březnu a v dubnu, kdy jsme v předsednictvu e, jednomyslně schválili EMAS, který je závazný pro příští rok, což je pro nás hezká příležitost před vámi jako před svědky a notáři to můžeme podepsat. Děkuji. Dear colleagues, we close here the meeting and we start another time at half past three. Vážení kolegové, začneme o půl čtvrté. Dear colleagues. Vážení kolegové, můžeme pokračovat v naší schůzi. Chtěl bych ještě připomenout všem kolegům, aby vložili svou hlasovací kartu do při, eh, hlasovacího zařízení. Teď eh, jsme u bodu 10. námitka podle článku 106. Maximální limity rezidují pro tiaklopryt v některých produktech a na jejich povrchu. Obdrželi jsme žádost od zpravodajky, aby se o tomto hlasovalo jmenovitě. Takže se ptám, jestli je tady 17 členů výboru, kteří jsou, souhlasí s jmenovitým hlasováním. Kdo je pro jmenovité hlasování? Můžete hlasovat. Everybody voted. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Mr. Pedicini, how have you have voted? Pan Pedicini, jak jste hlasoval vy? Jste pro nebo proti? Okay, and then uh, we are going to vote for with roll call vote. A teď tedy budeme elektronicky hlasovat o tomto návrhu usnesení. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Plus jeden přečteme za pana Petičinyho. A tato námitka byla zamítnuta. A teď budeme hlasovat o bodu číslo 11. Je to mandát k zahájení jednáních o rozpočtu na rok 2017. A začneme pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměňovací nám číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní 17 od kolegy Kaputa, kde pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. A nyní 18, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o 19. Eh, Kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 21. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 22 na dvě části. Nejprve první část, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, drželi se? Stejná většina, bylo to přijato. 23 na dvě části. První část, kdo pro? Proti, drželi se. zavítnuto Druhá část. Kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti, drželi se. Zamítnuto. 29. Kdo je pro? proti, drželi se zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování jmenovitě. Teď eh, můžete hlasovat, říká pan předseda. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní přecházíme k bodu číslo 12 na pořadu jednání. Strategie Evropské unie pro vytápění a chlazení. Zpravodajem je pan Fielner. A nyní budeme hlasovat o kompromisu číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Kdo se držel? Zamítnuto. Podňovací návrh číslo 4, kde pro? Proti? Drželi se? Přijato. Chcete ověřit? Ověříme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A nyní kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A nyní 23. Kdo je pro? Ne proti. Drželi se? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijatom. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 25. Kdo je pro? Proti? 26. Opravuje se pan předseda. Opakujeme hlasování. Kdo je pro pozměňovací návrh číslo 26? Proti? Zdrželi se? Přijato. 27. Kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. 29 na dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Drželi se, ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Nemůžeme hlasovat o té druhé části, takže jsme u třicítky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 32, kdo je pro? Proti? Drželi se, ověříme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. A nyní 33, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 34, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. Nyní 41. Kdo je? Není to na dvě části? Je to v celku. Kdo je pro? 41. Kdo je proti? drželi se přijato. A nyní hlasujeme o kompromisu 6. Kdo je pro 6? Jsme proti, zdrželi se, přijato. A nyní pozměňovací návrh číslo 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. 45, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 48 na dvě části. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se, ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování, přijato. A nyní budeme hlasovat pozměňovacím návrhu číslo 57, kde pro? Proti. Drželi se zamítnuto. 59, kde pro? Proti. Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych, že zamítnout to, ale ověříme to radši. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Eh, přijato. A nyní 63. Kdo je pro? Proti? Drželi se? E, přijato. E, eh, 65. je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A nyní kompromis 4b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Řekl bych zamítnuto, ale ověříme to. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4a. Kdo je pro? proti, drželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 73. to kompatibilní se 4a jako doplnění, takže pozměnil se návrh číslo 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A nyní 76, kde pro? Proti. Drželi se, přijato. 77, na dvě části nejprve. První část, kde pro? Kde proti. Drželi se, přijato. Druhá část, kde pro? Proti. Drželi se, ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 80 pro, proti, zdrželi se, přijato. 81, kdo pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to přijato. 82, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 83, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme. Hlasovali všichni, končí hlasování, zamítnuto. Osmdesát čtyři, kdo je pro? Proti, drželi se, zamítnuto. 85, kdo je pro? Proti, drželi se, přijato. 86, eh, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. 88, kdo je pro, kdo je proti, Drželi se, přijato. 89, kdo je pro, proti, Drželi se, ověříme. zvláštní většina. Hlasovali eh, všichni. Přijato. A nyní hlasujeme o 92. Kdo pro? Proti? Drželi se? Přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování a zpráva byla přijata. And now we can go to item 13 in our agenda, that is... Uh, Nyní můžeme přijít k bodu 13, což je eh, hlasování o výroční zprávě za 2013 o subsidiarity a proporcionalitě přijete. Paní Dornáno, zpravodajka, žádá slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych eh, chtěla eh, poděkovat skupině FDD za to, že se oficiálně k nám připojila těm vyjednaným kompromisním návrhům, které združují pozměňovací návrhy EPP, ALDE, GUE a dalších Pane předsedo, chtěla bych eh, požádat o přijetí eh, těchto kompromisů. Byla bych rád, kdyby se o nich mohlo od začátku hlasovat elektronicky. Chci také upřesnit, že řada těch pozměňovacích návrhů jsou eh, doplnění, připojení, které obohatí ten text a které nejsou v rozporu až na několik výjimek, které byly staženy z toho prvního návrhu kompromisu. Nicméně od těch jednání už jsem neobdržela žádný argument, který by byl proti nebo které Eh, by opravňovaly toto jednání. Některé eh, politické skupiny stáhly své pozměňovací návrhy bez jakéhokoliv, bez udání žádného důvodu. Chci také poznamenat, že na poslední chvíli skupina SAD stáhla všechny pozměňovací návrhy bez nějakého zjevného důvodu. Jsem smutná z toho, že přes mou účast a mou podporu eh, celé řady parlamentních iniciativ mých kolegů jenom eh, moje politická příslušnost eh, vedou k takovému odmítnutí a neupřímnému jednání u tohoto stanoviska. Tato negativní reakce vůči mně a vůči mé politické skupině znevažují eh, demokratickou, demokratickou povahu, je to otrávení evropské demokracie a my to nepromineme. Děkuji vám, pane předsedo. Předseda přerušuje. Ehm, o tomto diskutovat nebudeme. Já jsem vám dal slovo, vy jste žádala o jmenovité hlasování o všech kompromisních návrhů. A já se musím zeptat kolegů, jestli tady je 17 členů výboru, kteří jsou pro jmenovité hlasování. Ehm, pokud ano, hlasujte ano. Hmm, hlasování otevřené. Everybody voted? Hlasovali všichni. Končím hlasování. 15 pro. To znamená, že nebudeme hlasovat jmenovitě. Pozměňovací návrh číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Deset, Kdo je pro? Proti? Eh, zdrželi se? Zamítnuto. Jedenáct, Kdo je pro? Proti? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 13. To bylo staženo. Měli bychom teď hlasovat 14. Kdo je pro? proti, drželi se, zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Nyní kompromis 2, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 17, kdo je pro, proti, drželi se, Přijato. Číslo 18. 19. Právě jsem předseda, kde pro? Proti. Drželi se. Ověříme to elektronicky. Musíte správně, eh, viditelně zvedat ruce, aby vás šlo vidět. Eh, hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Hmm, číslo 20 ne, na dvě části, nejprve první část ve pro, proti, drželi se zamítnuto. A druhá část odpadá, takže jsme u pozměňovacího číslo 21, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. 22, kde pro, proti, drželi se zamítnuto. 23. To je jenom eh, lingvistická věc. Ale budeme o tom hlasovat, říkáme sekretariát, takže prosím 23, kde pro? Proti. Zdrželi se přijato. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se zamítnuto. 27 na dvě části, nejprve první část. Kdo je pro? Ne proti? Drželi se zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. 28 na dvě části. Nejprve první část. Kdo je pro?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 proti, zamítnuto. 34, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 35, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 36, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Nyní kompromis 4, kdo je pro, Proti? Drželi se? Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Vydrželi se, ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. E, přijato. A nyní budeme hlasovat o 41. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Poznací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Drželi se Zamítnuto. 43, e, kde pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh číslo 44, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. 46, kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 47, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh číslo 49, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 51, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 52, kde pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Eh, pardon, eh, přijato. Číslo 2 odpadá, si návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis eh, jedna, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Poznací návrh číslo čtyři, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Číslo pět, kdo je pro, proti, drželi se, eh, přijato. Kompromis sedm, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 7, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 8, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. A teď závěrečné hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Měl finito se. We have finished to vote and... Dokončili jsme hlasování a Nyní se můžeme přesunout k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. Rád bych požádal všechny členy, kteří chtějí opustit sál, aby tak učinili urychleně. Budeme totiž pokračovat ve své práci. Další bod na pořadu jednání je výměna názorů s komisí o kritériích udržitelnosti pro produkci biomasy. Jakmile kolegyně a kolegové opustí sál, předám slovo komisi. Vyslechneme si postoj komise a bude následovat výměna názorů. Takže kolegyně, kolegové, prosím, opuste sál, tak abychom mohli pokračovat ve své práci. Dávám slovo panu Petru Andlejovi z generálního sekretariátu, aby nás seznámil se stanoviskem komise. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych eh, rád omluvil pana Pakého, eh, který se měl dnes dostavit, ale bohužel eh, uvízl na své cestě z Amsterdamu. Požádal mne, abych mluvil jeho jménem, poněvadž je mu jasné, že toto je významný bod. Děkujeme tomuto výboru za uspořádání této výměny názorů. V současné době je to důležité, poněvadž eh, pracujeme na analýzy. Chceme předložit koncem tohoto roku náš návrh o udržitelnosti. Po mé levici i pravici mám své kolegy z útvarů, které se podílejí na přípravě této politiky. Je to um, důkaz toho, že se na tomto tématu podílejí kolegové z životního prostředí, DigiGrow a Envy. Nejedná se o samostatnou politiku. Já jsem nyní sledoval, jak jste přijali stanovisko o chlazení a vytápění a je evidentní, že i vy si uvědomujete význam biomasy. Bioenergie jsou rovněž důležité pro návrhy, které komise předloží do konce léta, ještě před létem, v oblasti lesnictví využívání půdy a sdíleného úsilí. Také budeme pracovat na energetické účinnosti. Koncem tohoto roku předložíme návrhy k, obnovení, pardon, k směrnici o obnovitelných zdrojích a politice o trhu s elektrickou energií a také řízení energetické unie. Díváme se na to šířej i z pohledu cílu udržitelného rozvoje a z hlediska plánu na oběhové hospodářství, které předložil komise loni v prosinci. Počátkem tohoto roku jsme měli veřejnou konzultaci, dostali jsme více než 100 tisíc odpovědí a 10. května jsme uspořádali konferenci zainteresovaných subjektů. Provedli jsme celou škálu studií. V současné době dáváme dohromady eh, základ pro svoji politiku, a jsme si jistí, že naše politika bude vycházet z principů lepšího řízení. Proč potřebujeme politiku pro udržitelnou bioenergetiku? Odpověď je tato. Asi dvě třetiny obnovitelných zdrojů právě pochází z biomasy. Již v současné době aplikujeme udržitelnou politiku pro biopaliva, ale nemáme takovouto politiku pro biomasu. Ve sdělení komise k rámci energetického rozvoje do roku 2030 eh, se eh, komise rozhodla vypracovat takovou tu politiku pro dosažení cílů 2030. Já vám nastíním stručně několik témat, která zkoumáme. Především se jedná o příspěvek bioenergetiky ke snížení emisí skleníkových plynů. Za druhé, zkoumáme také dopad na životní prostředí, dopad využívání bioenergie, ať už je to biodiverzita, znečištění životního prostředí, dopad na půdu, vodu a tak dále. Rovněž zkoumáme schodu se zásadami oběhového hospodádání, včetně kaskádová, kaskádovaného využívání materiálu. Také zkoumáme sociální a hospodářské rozměry tohoto tématu. Především se jedná o disponibilitu biomasu biomasy z lesů, eh, která se využívá pro účely jiné než energetické. Zkoumáme také aspekty eh, zaměstnání, rozvoje, ven, rozvoje venkova a přizpůsobení sociální oblasti. A konečně díváme se na to také z pohledu bezpečnosti energetických eh, dodávek, protože eh, Jde o to, že biomasu můžeme využívat podle potřeby, eh, ne jako je tomu u sluneční či větrné energie, která je k dispozici pouze v určitých obdobích. obdobích. Velice rádi se dosáhneme názor tohoto výboru, abychom mohli připravit politiku koncem tohoto roku. Vycházíme z, ze solidních důkazů a vědeckých poznatků a aplikujeme zásady proporcionality a subsidiarity. Nechceme některá některá nechat rozmáhat administrativu, která by zatěžovala ekonomické subjekty. Nechceme ani zasahovat do kompetence členských států. Naším úmyslem je respektovat pravidla mezinárodního obchodu a Chceme, aby naše politika přispěla ke snížení emisí skleníkových plynů. Tak e, e, jak je v pařížské dohodě, kterou podepsala, ke které se EU hlásí. Chceme, aby naše politika byla koherentní a na pevných základech. Pane předsedo, dámy a pánové, těším se na výměnu názorů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. One question, but I turn immediately also to Italian. Přejdu do italštiny. Evropa je nepochybně velice rozvinitým kontinentem v mnoha ohledech. Kritéria udržitelnosti a opatření mnohdy lze aplikovat pro eh, lesní biomasu v severní Evropě, ale bude možné bude možná potřeba je zrevidovat, eh, pokud se přesuneme na jich Evropy. Hovoříme-li o dalším faktoru, musíme z, eh, hovoříme tedy o dalších faktorech, musíme zvážit ty, které jsou přípustné. mám teď na mysli eh, druhotnou výrobu biomasy. V Jižní Evropě ehm, se v praxi ehm, eh, plodiny přesouvají z místa na místo, prochází různým cyklem a mnohdy jsou ponechány poslova eh, na poli, kde leží celý rok laden. Proč tato praxe je prováděna? Možná některé plodiny eh, není možné využít. Můžou mít ale negativní eh, dopad eh, na kvalitu půdy. Můžeme uvažovat o tom, že je tady uh, potenciál pro eh, výrobu biomasy, která by absorbovala atmosférický kysličník uhličitý a ve finále by přispěla k aerobní spotřebě. Tím pádem by se do půdy dostala organická hmota. Můžeme toto považovat za kritérium udržitelnosti? Není to samozřejmě otázka produkce, pro kterou by zde byl trh, pokud se podíváme na eh, produkci krmiv, mnohdy je nízká poptávka, neexistující trh. Můžeme však toto považovat za zvyšování disponibility zelené hmoty, Eh, kterou by bylo možné eh, použít pro výrobu biomasy. Děkuji tolik z mé strany a nyní dávám slovo paní Rivasi. Moi, je voudrais revenir sur les critères de durabilité. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ještě ráda vyjádřila k těm kritériím udržitelnosti. Chtěla bych uvést jeden významný příklad. Jedná se o místo blízko města Marseille, štatka z Gardan, kde je tepelná elektrárna spalující 800 tisíc tun dřeva. Vy uvádíte, že biomasa slouží ke snižování emisí CO2. Nicméně 60 tohoto dříví, které se v této elektrárně spaluje, pochází z Kanady. Takže jsou tady kritéria, která eh, je potřeba Eh, eh, stanovit, eh, aby se zamezilo tomuto převozu dříví, poněvadž jinak samozřejmě to snižování emisí CO2 je nesmysl. Také se využívá teplo z této tepelné elektrárny a efektivita je pro mě základním aspektem. Já bych uvítala, pokud by se komise zasadila o to, aby se eh, zamezil takovýmto praktikám, protože samozřejmě eh, se tím ničí lesy, pokud se tedy eh, jejich dříví používá pro takovéto průmyslové účely. A škodí to samozřejmě klimatu prostřednictvím emisí CO2. Takže já bych ještě chtěla, aby se komise vyjádřila k těmto kritériím, která podle mě nejsou trvale udržitelná. Děkuji pěkně. Já vielen Dank, also ich werde auch gespannt. Eh, děkuji. Eh, také já jsem um, těším na to, jak komise bude na, na, na dopravu z Kanady do Evropy. Uh, ale ještě, abych se vrátila k tomu, co už tady bylo řečeno, mluvilo se o těch faktorech, kdy jsme měli diskusy s komisařkou Kaněte v agrárním výboru dopoledne k kritériím ULCF a biomas, kritérie, biomase. Já chci říci, e, a k tomu s tím souvisí i moje otázka, Evropský parlament minulý týden slávil strategickou zprávu ehm, a ve stanovisku parlamentu jsme se jasně eh, vyslovili pro udržitelné hospodaření v Evropě. Eh, každý eh, ví, že tady je mm, obrovské množství know-how. I Eh, na základě toho, že se eh, udržitelně hospodaří. Mm, a tady je možné našim občanům v regionech důvěřovat. Evropský parlament se vyjádřil jasně proti novým kritériím biomasy, protože my v Evropě už máme udržitelná, kritéria udržitelnosti Forest Europe, eh, ale eh, se tváří, jako kdybychom poprvé museli definovat nějaká kritéria, podle kterého se bude hospodařit v lesích, v lesní hospodářství, ale oni už existují a jsou zaměřeny na to, aby eh, v regionech mohly růst lesy z důvodu klimatických podmínek a pak mají také potenciál, co se týče klimatických změn a podobně. A já mám otázku, zda komise uh, bere na vědomý názor parlamentu a respektuje ho a zda se to odrazí i v tomto návrhu komise. Děkuji, pan Fioner. Děkuji, já chci popřát komisi hodně úspěchů. Myslím si, že to je velmi obtížné. Eh, říká se, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Já tady vidím velké množství rizika, pokud se nám to nepodaří. Samozřejmě, pokud to budeme dělat, tak by to, to měli dělat dobře. Já jsem byl velice rád, že komise zdůraznila, že je velice opatrná v souvislosti se subsidiaritou. Především protože víme, že lesnictví není v kompetenci Evropské unii, ale legislativa o kritériích udržitelnosti je samozřejmě velice obtížná, aniž byste se dotkli um, lesního hospodářství. Otcové zakladatelé um, na to mysleli a my máme jaksi problém se dohodnout na tom, co vlastně je les. Máme různá, různé názory na to když Finsko a Švédsko vstoupilo do EU, tak eh, plochy lesů v Unii jaksi stouply na jednou o 50%, takže pokud eh, samozřejmě tady to se udělá špatně, tak to dopad na naše dvě země bude obrovský. Jak si myslíte, že je možné regulovat udržitelná kritéria bez regulace lesního hospodářství? což není v kompetenci EU. Za druhé, velice důležité je, a nad tím se musíme hodně zamýšlet eh, v kontextu mm, směrnice obnovitelných energií, relativní konkurenceschopnost obnovitelných strojů, protože my nemáme žádná kritéria udržitelnosti. Mm, pro fosilie, uhlí, zemní plyn, pokud posílíme kritéria udržitelnosti eh, věci, která se nám líbí, tak je vlastně budeme eh, tou naší láskou, jak si usmrtíme, protože oni pak budou mm, nevýhodě vůči těm, kdo nemají žádná kritéria. Samozřejmě můžeme vždycky říci, že je možné najít případy biomasy, které je horší než uhlí. To je možné, ale je to velmi obtížné. A proto, když něco uděláme, tak ty e, zbytky, které tam zůstají, jako pařezy a větve, to, ty tam zůstanou, protože to není ekonomicky výhodné. Kaskádové využívání je vynikající princip. A je to také výzva, když to vezmeme, mm, jako mm, děláme z principu, chceme dělat z principu legislativu a definovat, co by měl užívat vod. Měli jsme to s tyloidem, zda by se to mělo užívat jako biopalivo nebo lepidlo. A já vyzývám komisi, aby se nepokoušela eh, eh regulovat kaskádový růst. To dělá trh, to je business model. Pokud se snažíme eh, toto regulovat, tak se dostáváme do plánované ekonomiky a to prostě nefunguje. Takže to by bylo zajímavé vyslechnout váš komentář. Děkuji, pan Biller. Pane předsedo, já sleduji tu diskuzi o kritériích udržitelnosti pro biomasu už delší dobu a um, u některých druhů biomasy chápu eh, ty úvahy, ale chci zmínit několik oblastí, které jsou pro mě důležité. 46 biomasy se týká pevné biomasy, to je dříví, a udržitel, pojem udržitelnosti pochází tedy z lesnictví a aktivně se praktikuje. Tady jsme e, vzorem pro zbytek světa. A já souhlasím s tím, co řekla paní Kestinger. Máme FSC, PEFC, to jsou tak, známky, které eh, potvrzují, že děláme udržitelné lesnictví. Ale je to tak, že s rostoucím dovozem dříví musíme používat, počítat s eh, biomasou a pak je to otázka konkurenceschopnosti našeho vlastního lesnictví. Je důležité, aby dovážené dříví podléhalo stejným požadavkům jako evropské. důležité, abychom nezaváděli žádná nová kritéria s dalšími byrokratickými překážky pro vlastní lesnictví. A také lesnictví je v příslušnosti členských zemí. To musím si zdůraznit. Já nechci eh, přenášet kompetence na udržitelný, udržitelné lesnictví na EU. V této souvislosti skutečně je důležité toto, protože nejlepším garantem udržitelnosti, udržitelného lesnictví jsou majitelé um, pozemků, kteří s tím každodenně pracují a uh, dobře zacházejí se svými zdroji. Pane Pedičíny. Já se chci zaměřit na to, že jakékoliv kritérium bude zvoleno, tak biomasa se nakonec spaluje, což vede k tomu, že se produkují pevné částice. Máme 400 tisíc předčasných úmrtí v EU. PAEH, dioxiny, popel, da, e, se používají těžká vozidla, které odváží, převáží odpady. Přestože směrnice ve směrnici obnovitelné energie je důraz na využívání biomasy pro produkci energie a právě máme doporučené um, Prahy členských států, co se týče udržitelnosti. A viděli jsme, co se stane, když nepřijmeme závazné e, postupy. I e, centrum biomasy, které existuje e, od roku 72, byla konvertována ta mm, továrna na biomasu v roce 2000 Začalo to fungovat v roce 2016 a nesplňuje to pravidla hodnocení dopadů. Takže jsou tady různé otázky na komisi. A mm, ty odpovědi jsou většinou nedostatečné. Celá řada občanů v Evropské unii Hm, jménem všech občanů v EU, e kteří chtějí dýchat čistý vzduch, žádám o upřímnost na straně komise. a udrženosti pevné biomasy pro energetické využití. Eh, souvisí to tedy s eh, zdravým občanům. Paní Auken? Děkuji. Pokud si hrajeme s přírodou, tak přírodu ne, nad přírodou nevyhrajeme. Někdo tady nazývá biomesu um, neutrální z hlediska karbonu, ale to je trik. je tady jasný důkaz, že emise nejsou zohledněny v ECF, protože země um, nebo ta situace vede k tomu, že dochází k vykácení lesů. Chci se zeptat komise, že může potvrdit to, že um, otázka je, zda komise chce ujistit parlament, že udržitelnost bude založena na správném reflektování biomasy a vysokokarbonové formy mm, bioenergie. Chceme jasné odpovědi. Děkuji. Thank you very much, Mr. Eichhout. Děkuji, pane Eichhout. Pro mě ta hlavní věc je, jestli to účetnictví v tom eh, může být, eh, může fungovat správně, tak jak má. Já vždycky strašně rád slyším pana Fielnera, když mluví o lesnictví, a zvlášť když to tady srovnává s fosilními palivy, k tomu, že o tom vždycky mluví, tak čekám, že jeho skupina to plně podpoří, až budeme navrhovat ukončení dotací na fosilní paliva. Všechny ty věci, eh, které, se kterými má skupina problém, protože teď jsem slyšel na jedné skupině, že na jednom neskuste, že zase se staví proti tomu. Takže pane Filnere, já se velmi těším na soupeření s vámi. A teď k bioenergii. Tady jde o to, že to máme podporovat našimi politikami chceme to podpořit, tu bioenergii, naší politikou, což znamená, že všechno to všechny ty eh, výkazy a informace o tom musí být eh, pravdivé a spolehlivé. No možná, že komise by nám to mohla trochu osvětlit. <clears throat> Ehm, teď mám na mysli studie, které se nechala pořídit, například DG Energy se zabývala tím dopadem a v tom závěru této studie se říká, že nekontrolovatelné využívání biomasy v Evropě by vedlo ke zvýšení emisí o 500 eh, megatun v Evropě. Myslím, že v tom okamžiku by komise měla přijít s nějakým návrhem, kde eh, všechny ty informace budou správně zachyceny. A podobně je to eh, s jednou studií z DG Environment, kde se říká, že zůstající poptávka po biomase povede eh, ke zvýšení ke zvýšení eh, poptávky po dřevě a proto zase je potřeba se ptát, jestli je možné mít ten systém, který bude v rovnováze a chci se zase zeptat komise, jestli to, čemu říkáme bioenergie, bude bioenergie eh, s nízkým rizikem. Proto potřebujeme mít pravidla, jak to vykazovat. Eh, a myslím si, že to naprosto spadá do kompetencí Evropské unie vzhledem k tomu, že to podporuje našim politikem. Takže pojďme se, pojďme dohlednout na to, abychom to dělali správným způsobem. A jak už tady bylo řečeno, nemůžeme pokračovat eh, v tom uvažování, že bioenergie je uhlíkově neutrální, protože tak to rozhodně není. Děkuji. Paní Šajaterek. Děkuji, pane předsedo. Já mám následující otázku. Te geven Uh, in, in grote delen van, uh, van Europa, ook in Duitsland, wordt veel mais geproduceerd voor die biomassa. mnoha částech eh, Evropy, včetně Německa, se pěstuje kukuřice na biomasu, je to velmi významný zdroj. Nicméně se to potom musí někam uh, daleko převést, aby se to mohlo zpracovat, což potom znamená, že ty náklady se zvyšují pro malé výrobce, ale ti velcí se to dovolit můžou, kteří to produkují velké množství a proto si myslím, že bychom se měli ptát, jak eh, eh, s tím dál pokračovat. Musíme mít více informací od členských států. A co se s tím potom bude dít, když se to přepraví na hranice? například zpracovaný odpad, který nespadá do eh, posměrnici o odpadu. V Nizozemsku s tím problém nemáme, ale v Německu ano, takže bychom měli vědět, jak přesně se to promítá do všech statistik. Musíme si také uvědomit, že to jsou produkty, které se převážejí z jednoho státu do druhého a ty podmínky se mohou lišit. Další řečníky. Tato debata je trochu zvláštní Toto je výbor pro životní prostředí, kde se často hovoří o udržitelnosti. Většina z nás eh, podporuje udržitelnost. A teď, když se začne mluvit o lesích, tak najednou už o tom jako by mluvit nemůžeme. Ničeho nic, udržitelnost u lesů není tématem do debaty a já ten argument úplně nechápu. Já si nemyslím, že zakladatelé Evropské unie si eh, řekli, že zrovna lesy a lesní politika nebudou spadat do kompetencí Evropské unie. Ale to je asi na jinou diskuzi. Podle mě je důležité hlavně to, že nediskutujeme o současné praxi, která by zahrnovala třeba lesnictví v Alpách, v Rakousku nebo na severu Švédska. Problém je hlavně to, že ta současná a budoucí politika vede k rozšiřování, eh, no, k šíření pěstování biomasy. Když se jenom podíváme eh, na příklad Nizozemska, tak eh, my dotujeme používání biomasy, to znamená dřeva, které se například dováží z Kanady, a potom se to spaluje v našich uhelných elektrárnách a my tomu potom říkáme zelená energie. A v tom jsme druzí poslední nebo předposlední v tom, eh, na tom žebříčku těch, kteří používají obnovitelné zdroje. A to je náš hlavní problém. Pokud máme politiky, které eh, podporují eh, pěstování biomasy, tak i tady musíme dohlédnout na to, aby se ta biomasa pěstovala udržitelným způsobem. A proto bych byl velmi proto, abychom měli kritéria této udržitelnosti u biomasy. A náš výbor to vždycky v minulosti podporoval. A potom mám jednu konkrétní otázku na komisi. Jak se vydíváte na tu otázku eh, spalování dřeva v eh, uhelných elektrárnách, což je současná praxe v řadě členských, státech, v řadě členských států? Neříkám to ze své vlastní hlavy. Eh, tepelné elektrárny mají účinnost asi 30, 35% až 40% při spalování. A je možné, že jiné zdroje budou mnohem účinnější při spalování. Chci se zeptat na to, co o tom, co eh, o tom komise ví. Děkuji, Petr Poc. Eh, díky, pane předsedo. Mě ta debata trochu Eh, udivuje a musím říct, že i rozčiluje. Já pocházím ze země, která má tradici udržitelného lesnictví stovky let. První doklady o, o zákonech o lesnictví ve veřejném zájmu jsou z mé země z roku 1350, zákoní Karla IV. To si myslím, že už je docela dost dlouhá doba. Možná, že kolegové ze zemí, které se v minulosti měli tu smůlu, že se jejich země v minulosti těch lesů zbavili, to se prostě v některých zemích Unie bohužel stalo. Možná, že ti kolegové si neuvědomují úplně dobře a úplně přesně, že lesnictví neplánuje na jedno volební období, neplánuje na jednu komisi, dokonce ne ani na deset volebních období, ale plánuje taky na 80 let, na 100 let. Takže já bych doporučoval opravdu velkou, extrémní obezřetnost při zaprvé ne, pokusech o nepřímé ovlivňování lesnického hospodaření. Určitě je dobře, že chceme regulovat otázku biomasy, určitě s tím souhlasím. Určitě je dobře, že chceme regulovat, a to bych doporučoval silně regulovat, dovozy ze třetích zemí, striktně aplikovat stejná pravidla, jaká máme tady v Evropské unii na tyhle ty dovozy ze třetích zemí, určitě ale hodně, hodně důrazně bych eh, chtěl varovat před nějakým takovým skrytým, divným politikařením, soupeřením mezi státy, které mají lesy a které nemají lesy o to, co bude či nebude zahrnuto do, do benchmarkingu, co bude či, či nebude uznáno jako příspěvek ke klimatické změně a podobně. Protože to bychom se potom na konci té debaty mohli dostat k tomu, že tady debat diskutujeme o tom, jestli je nebo není biomasa jaksi ekologicky neutrální a zatím uvnitř zemí Evropské unie nám putují e, odpady, které jedna země vyváží do, do jiné země, aby je tam spálila, protože to sama u sebe e, dělat nechce. Takže buďme tady v tom velmi obezřetní a když se začínáme bavit o lesích, tak si přijďme vždycky pro zkušenosti do zemí, které ty lesy mají a které s nimi udržitelně hospodaří po staletí. Thank you very much. Miss Petir. Děkuji, pan Petr. Chtěla bych jenom eh, připomenout, že nedávno jsme přijali zprávu o obnovitelných zdrojích energii tomu jsem byl zpravodajkou já a v té zprávě byl jeden eh, odstavec, který právě obsahoval kritéria udržitelnosti pro biomasu, která se měla zavést. Takže to je součástí té mé zprávy. A tam se také říkalo, že by se eh, měla zohlednit oběhová ekonomika. Pokud já vím, eh, Evropa má udržitelné lesnictví, takže bychom se neměli bát zavádění těch kritérií, protože ta kritéria by potom eh, měla být aplikována také na biomasu a na všechno, co se dováží ze třetích zemí. A tak eh, bychom také mohli pomoci mnoha místním komunitám i v těch třetích zemích, aby eh, mohli pěstovat biomasu, aby mohli Eh, udržitelným způsobem eh, spravovat své lesy. A potom se takto vypěstovaná biomasa dostává na evropský trh. Děkuji všem kolegům za příspěvky do této debaty. A nyní, pokud už nikdo o slovo nežádá, tak eh, můžeme dát slovo komisi. a já doufám, že se vyjádří k těm bodům, které tady v té debatě zazněly. Děkuji. Děkuji eh, všem členům výboru, kteří upozornili na zajímavé, zajímavá témata v této debatě. V této fázi přípravného procesu jsou určitá omezení toho, co komise může říct eh, konkrétním způsobem a proto se omezím na jenom několik poznámek, kde, ke kterým se vyjádřit můžeme. V reakci na to, co jste říkal vy, pane předsedo, ta, e, používání rotačního systému při pěstování plodin je Víme, že existuje, e, se nechává e, půda ladem, tak to má přispět k jejímu obohacení. A i to může být příspěvek k bioenergii, když se podíváte například na přílohu eh, k té směrnici, tak tam se, je to směrnice ilok, tam se eh, zmiňuje řada těchto plodin. A my v tomto roce také chceme přijít s návrhem politiky o eh, tom, jak se plýtvání s energií, to už by také měl příspěvek k, té, k tomu principu kaskády a koběhové ekonomice, kde se bude hovořit o tom, jak by se mohly mnohem eh, efektivnějším způsobem využívat určité materiály, které by neskončily na skládce. Za druhé, smyslem není mít eh, nějaká velmi specifická kritéria udržitelnosti. Myslím si, že ta kritéria musí být široce aplikovatelná, takže by neměla být příliš konkrétní na tom případě. Lesa, když eh, si uvědomíme, že tady je řada vlastníků lesa, ti Eh, nevědí, jakým způsobem se to dřevo potom bude využívat za 50 nebo za 60 let, takže je musíme nechat velký prostor. A stejně tak i ta eh, politika, kterou přijmeme, nesmí být diskriminační vůči třetím zemím. Měli bychom jít příkladem pro uh, politiky udržitelnosti, které potom budou zajímavé uh, i pro třetí země. Někteří řečníci odkazovali na důležitost eh, právních eh, údajů, spolehlivých údajů o využívání půdy. S tím můžeme jenom souhlasit. To, důležité, to je důležité hlavně při eh, posuzování, jestli produkce biomasy je eh, uhlíkově neutrální a to budeme dělat eh, všechno v souladu s příslušnými pokyny IPCC, Mezinárodního panelu pro klimatické změny. A když se na to podíváme v kontextu dosažení těch cílů, které máme nastaveny do roku 2030 v oblasti změny klimatu, tak eh, se ukazuje, že členské státy budou muset mít velkou míru flexibility pro dosažení těch eh, cílů, ať už to bude v oblasti budov nebo zemědělství nebo dopravy a vždycky eh, budou velmi rozdílné ty zdroje, které k tomu mají vést, ale stávající používání biomasy zůstane na stejné úrovni nebo se možná ještě zvýší do roku 2030 a proto si myslím, že bychom měli určitým dodavatelům a eh, zákazníkům nabídnout eh, nějaký rámec který by měl zajistit udržitelnost toho systému. Potom jde také o e, čisté vzduší a veřejné zdraví, spalování biomasy může vést k vypouštění škodlivých eh, částic a to by šlo redukovat e, dalšími opatřeními, buď ekodesignem, například e, energeticky účinnějšími spalovacími kotly nebo tím, že se to bude spalovat eh, v eh, velkých zařízeních. Eh, to tady budeme muset také správně postihnout. Potom tady byla debata o energetické náročnosti nebo účinnosti. My se budeme dívat na otázku toho, jak biomasa je spalována a jestli je to efektivní. Nechceme, aby lesy se používaly neefektivně, aby se spalovaly, protože je také možné, aby se ty lesy používaly pro produkty, které je možné recyklovat. Tolik zatím ode mě, pane předsedo, pokud nebudou mít členové výboru další otázky. Thank you very much. Děkuji pěkně. Děkuji za vaše komentáře i za vaše odpovědi nyní můžeme uzavřít tento bod a pustíme se do dalšího bodu na našem pořadu jednání. Možná si dopřejeme krátkou přestávku, poněvadž zde zatím nemáme zpravodaje. Okay, five minutes of stop. Takže uděláme si pětiminutovou přestávku. Dear colleagues, kolegyně, kolegové, Máme před sebou poslední bod našeho pořadu jednání. Je to přeskum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období a slovo má pan zpravodaj pan Denis Baker. Děkuji, pane předsedo. 2. února tohoto roku připravil parlament zprávu o strategii pro biologickou rozmanitost v polovině období. Byla podpořena velkou většinou. Parlament tím vyslal komisi a členským státům stále jasný signál. Signál hovořící o tom, že je potřeba přejmout opatření, a to na vysoké úrovni, tak, aby bylo zabráněno ztrátám v oblasti biologické rozmanitosti. Potom 1. března se sešli se mnou zpravodajové, stínoví zpravodajové a požádali jsme komisi o reakci, která však dorazila velice pozdě a navíc byla mimořádně vágní. Komise mm, podle svého mota ověřujeme nejlepší možnosti, nejlepší cesty k zajištění biologické rozmanitosti. A nejde jenom o to, že um, nám tato vágní odpověď způsobila starosti, v podstatě jsme také pochopili, jak vypadá ta kontrola způsobilosti, takzvaný fitness check. V nedávné době jsme s panem místopředsedou komise jmenovaném měli velice živou debatu. A, a tam to šlo skutečně na dřeň. Bylo řečeno, že je potřeba v této oblasti výrazně pokročit. Komise v nás má každopádně spojence, pokud jde o dosahování, respektive realizaci cílů v oblasti biologické rozmanitosti. Tato rozmanitost má totiž strategickou hodnotu a proto záleží na tom, aby komise věci jasně jmenovala. Potřebujeme vědět, kterým směrem se to ubírá. Už jsme ztratili hodně, hodně času a více, větší ztráty si nemůžeme dovolit. Děkuji. Pan Linz. Ne, paní Bešádo? Ne, ne, teď má slovo pan Linz. Yeah, okay. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Souhlasím s tím, co tady zasnělo od mých kolegů. Není to poprvé, co vedeme toto debatu na téma biologická rozmanitost a související strategie. S tím souvisí také otázka otevření či neotevření eh, směrnicí pro ochranu přírody já bych skutečně měl zájem na tom, aby komise ještě jednou podrobně vysvětlila, jak chce rozpracovat ten nový harmonogram a jak chce na podzim zveřejnit první výsledky. A další otázka je, po té, co jsme obdrželi tento dokument, obsahující všech pět kritérií souvis, sou, eh, stávajících z pěti směrnic pro ochranu přes přírody a v rámci procesu REFIT jde také o to, aby směrnice pro ochranu přírody tímto procesem úspěšně prošly. Takže eh, to není jediný důvod, proč mám obavu, že se to celé posouvá až, do, pod, na, až na podzim tohoto roku, takže bych rád, aby se k tomu komise podrobně vyjádřila. Jak tedy se dostala k tomuto harmonogramu? Je tím působena měsíč, několika měsíční nejistota všech zúčastněných, protože jde o provedení směrnic do vnitrostátních systémů členských státech a proto bych uvítal podrobnější vysvětlení. Děkuji. Thank you very much, Mr. Gerbandy. Děkuji, pan Gerbandy. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji komisi za její prezentaci. Možná je vždycky lepší vyslechnout si názor komise a poté teprve reagovat. Nicméně, dovolte několik postřehů. Plně souhlasím s tím, co uvedl pan Marker. Pro mě je hlavní to, že v loňském roce, v Dubnu konkrétně, jsme dostali zprávu o stavu přírody od výboru pro výživní prostředí a v říjnu loňského roku jsme obdrželi vyjádření Komise ke stavu přírody. Jedná se tedy o přeskum strategie v oblasti biologické rozmanitosti v polovním období a je jasné, že zdaleka nedosáhneme svých cílů. Trendy a tlaky na ekologické systémy jsou velice velké a pouze ve třech ze 14, pardon, ze 40 oblastí eh, ten eh, tlak klesl, ve 37 oblastech eh, roste tlak na ekosystémy. Cílu nedosahujeme, naopak se jich vzdalujeme. Vzhledem k tomu, že komise eh, nabídla v říjnu loňského roku svůj vlastní dokument, tak bych čekal, že v současnosti bude k dispozici určitá krizová strategie. Jak změnit ten trend? Jak změnit vzorce konání? Minulý týden jsme s panem místopředsedou projednávali tuto věc s panem před, místopředsedou Timmermanem a on skutečně eh, podpořil eh, náš návrh eh, tomuto problému se věnovat. A proto bych se rád zeptal komise, zda zítra, pozítří či příští týden můžeme od komise obdržet návrhy komise pro zemědělství, myslivost, pro cokoliv, co je zapotřebí eh, k zachování strategie pro biologickou rozmanitost a pro dosahování cílu strategie 2020. Pokud budeme mít ruce v píně, nedostaneme se nikam. Děkuji, paní Falken. Tentokrát budu mluvit dánsky. Ender til at Dutch på, fordi jeg får normalt så A Eh, přála bych si, aby moji holandští přátelé mluvili holandsky, protože máme vynikající překlad z, z holandštiny do dánštiny. Je to je velice zajímavé a měli bychom se toho být všichni vědomi, protože at være lidt grøn, så er Timmermans kommet. Uh, Timmermans kdykoliv je snaha to být trošku zelení, Timmermans řekne ne. A minule tady byl Timmermans a slíbil, že se ne, bude, že nebude ničit naše směrnice o přírodě a nature a eh, směrnice a souhlasil s námi, že eh, to musí projít, abychom se dostali dál jak jsem slyšela v těch diskusích, tak byl velice rád, že jsme ho pochopili a já jsem pochopila to, co říkal a dnes eh, jsme slyšeli z Rady pro životní prostředí, že ne, že čeká na zlepšení, což je zajímavé, protože Říkají, kdy se, říká se, když co není rozbité, by se nemělo zpravovat. A já chci vyslat jasný signál komise. Komise, prosím, eh, ponechme si, co máme od Timmermanse, neignorujme to eh, kvůli uprchlíkům nebo něčemu jinému, to je nesmysl. No samozřejmě, je dobré, když budeme produkovat strategie, které budou eh, dobré, abychom zajistili transparentnější implementaci našich pravidel. Mm, kdykoliv uvidíme, že je něco špatného s eh, směrnicemi Nature, tak mm, občané to vždy vítali, tuto ochranu přírody v našich směrnicích. Takže eh, pojďme, pojďme v tom dál. Další věc je, aby se toto dostalo na veřejnost, aby občané měli možnost participovat. Umluva eh, z Arhusu, která je o participaci občanů, není eh, něco, co bychom tady brali vážně v tomto parlamentu. My jsme o tom měli slyšení v petičním výboru a pak jsme se ode všech dozvěděli, že tato eh, úmluva se nikdy pořádně neimplementuje. Takže eh, toto je dobrý příklad. Eh, když komise vydá to sdělení, tak můžeme využít umluvu Arhus, co se týče účasti informovanosti občanů a to by nám mohlo pomoci do, v situaci, kdy si občané stěžují na to, že EU není demokratická a tak dále. Takže toto je příležitost dát občanům, co si přejí, bylo by to v zájmu všech a jak e, jsem řekla již několikrát, tak je to nutné, abychom dosáhli cíle pro biodiverzitu. Musíme dosáhnout nějakého pokroku, nemůžeme se prostě jenom vracet zpátky. Vidím, že Karl Heinz Florence hmm, pomůže občanům, eh, aby měli příležitost se no, účastnit, zajistí, aby občané měli k dispozici ty nejlepší nástroje, abychom mohli eh, produkovat eh, kvalitní a zelenou Evropu. Děkuji, pan Poc. Já tady mám střednědobou revizi Evropské strategie, eh, dokument připravený komisí. A každý jednotlivý cíl má komentář jenom nedostatečný pokrok, žádný významný pokrok, nedostatečný, žádný významný, nedostatečný. A jediné, co má pozitivní komentář, je cíl 5. Mm, boj proti mm, náletem e, cizím druhům. Takže bych řekla, řekl komisi, že neplní implementaci. Komise by měla respektovat vlastní nařízení, není, mm, není akt přenasová e, pravomoci, nejsou k dispozici seznamy invazivních druhů. Pak jsou tam druhy, které se používají jako domácí mazličci nebo hospodářská zvířata. Je tady snaha o zavádění e, zvířat jako americký bizon, což má být na seznamu invazivních druhů. To je směšné. Nebo jiné druhy, které jsou pouze na jednom malém ostrově korálovém a většina, většina um, studií to popírá. To mají být invazivní druhy. Jediný výsledek vašich takzvaného úsilí, že máte na stole námitky tohoto parlamentu proti eh, tomuto prováděcímu aktu a máte i negativní rezoluci holandského parlamentu. A takže, přátelé, nemáte nic. A díky komisi se obávám, že Evropská unie opět selže z strategických cílů 2020 biodiverzity. Thank you very much. And now Miss uh, Sheria Pirik. Děkuji, paní Pirik. Vorige week hebben we hier al uh, in deze zaal er uitvoerig over gesproken. Ik zal niet alles herhalen. Maar als ik goed heb begrepen... Minulý týden jsme <clears throat> diskutovali o podobném tématu a nechci se k tomu vracet. A mm, pan komisař Timmermans řekl jasně, co Evropa musí eh, dělat a já jsem s tím byla spokojená, <clears throat> protože je potřeba to vyjasnit, kdo bude dělat co na evropské úrovni a kdo eh, bude co dělat na eh, úrovni českých států. Zpravodajka říkala, že ten text již byl přijat Evropským parlamentem, že to je článek 19, že tam jsou obsaženy pokyny pro implementaci a že Evropská komise musí udělat eh, vše, co v jejich silách, aby vstoupila do dialogu se členskými státy ohledně některých opatření, jakož i s dalšími aktéry, kteří mají zodpovědnost za provádění těchto opatření a že je potřeba budovat eh, systém eh, osvědčené praxe. Eh, jsou určitě země, které neudělaly vůbec nic. Já myslím, že naše země v tom udělala hodně. A my nemusíme začínat od eh, úplného začátku, podobně jako některé jiné země. A provincie na severní Zemska chtějí přesně vědět, co budou dělat oni a co budou dělat ostatní. Florence. Já si nechci stěžovat dnes opět, protože už jsem to dělal při implementaci některých evropských pravidel. Přesto bych chtěl říci, definice management invazivních druhů je extrémně obtížná. Můžeme, e, e, e, není důležité, zda tam patří nebo nepatří bizon, ale když se zamyslím na tom, jaké, co všechno přichází na lodích do Hamburku jako ke invazivní druhy, tak bych se chtěl vidět, jak, to ti kritici, jak by to ti kritici řídili. Eh, ke kolegyně Auken, která se velmi vážím, a tady chci říci jednu věc, když nedemokra- je nedemokratický nástroj, tedy pokud je nedemokratický nástroj, tak je to umluva z Arhusu. Hmm No, tam byli jenom experti z vaší země, prostě nějakcí lidé bez parlamentního krytí něco rozhodli a teď se říká, a v Arhusu to bylo definováno a musíme to všichni dělat. To je jako od, od zítřka musíme běhat po spátku. Nikde to parlamenty neodsouhlasili. Arhus patří do, proto do parlamentní debaty a pak to můžeme eh, znovu otevřít. Já nejsem proti, ale neměl, mělo by to být nějaká tajná lekce, ale mělo by se to projednat ve všech parlamentech. V tom mém ani eh, v tom to nebylo. Děkuji, pan Danten. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl komisi poděkovat za její prezentaci. Myslím, že otázka eh, toho, jak moc je Evropa důvěryhodná v očích občanů, eh, vyvstává i v této směrnici. Myslím, že ve všech zemích se o tom velmi vážně diskutuje. A Evropa je obvinována z toho, že se stará o věci, které by se měly eh, rozhodovat na co nejnižší úrovni. Pokud se má tato směrnice revidovat, tak eh, je potřeba spíše se zaměřit na dosahování výsledků, než stanovat konkrétní opatření. A já myslím, že komise by to měla respektovat, že jde hlavně o ty výsledky a že by ti místní aktéři by si sami měli určovat svou politiku, která bude odpovídat těm místním podmínkám, než aby se to, ta opatření nařizovala z dálky. E, mám na mysli eh, ohrožené druhy, Eh, například vlk, o tom se teď hodně diskutuje, mohu vám tady eh, dát údaje eh, z Francie v roce 2015, jsme 15 milionů 800 tisíc prostředků z evropských fondů věnovali na ochranu vlka, ale přesto jsme museli vyplatit více než 3 miliony odškodnění za škody, které ti byly způsobeny. Takže se tady mluví o nějakých prioritách. E, všichni z nás prosazují nějaké priority a zájmy, ale já si myslím, že e, Evropa by měla prosazovat hlavně politiku, která bude realistická. Thank you very much. If, uh... Děkuji. Pokud už nikdo o slovo nežádá. Paní Auken. Karla Heinze, jen velmi stručně. V roce 2006 parlament přijal zprávu, kde eh, se to týkalo právě Orhuské úmluvy. Já jsem vlastně stínou zpravodajkou, vedli jsme o tom velmi dlouhou debatu. A tehdy všechny členské státy eh, to pro tu eh, úmluvu se rozhodly provádět a demokraticky se o tom diskutovalo, bylo to přijato, ale moc se to nevyužívá. a někdo prohlásil, že je proti transparentnosti a že je mu úplně jedno, o čem eh, odborníci eh, diskutují. Matka by se ní musela stydět. A víme, že Arhuská umluva je právě základ pro účast občanů na rozhodování o projektech. Byl bych rád, kdybyste eh, mezi sebou skončili tuto debatu. Bylo by dobře si teď poslechnout, co na to řekne komise. A já bych chtěl poprosit pana Delgado Roza, aby zareagoval eh, jménem komise a aby se vyjádřil minimálně těm otázkám, které tady zazněly během té diskuse. Děkuji, pane předsedo, paní zpravodajko, vážení členové výboru, děkuji za pozvání na vaši schůzu. Zase ukazuje, že parlament chce hrát klíčovou roli při eh, těchto otázkách. Eh, myslím, že je to také příležitost eh, vyjasnit si některé otázky, zejména kolik práce už komise věnovala do tohoto, v tom prvním období strategie Evropské unie v oblasti biologické rozmanitosti. Já bych eh, chtěl eh, zase prohlásit, že komise naprosto eh, trvá na dodržování pravidel na ochranu rostlin a živočichů v Evropské unie. My jsme už si nechali provést takzvaný fitness check, měrnice Natura. Ty výsledky jsou k dispozici od listopadu. Plná zpráva potom eh, bude eh, společně s naším dokumentem také brzy zveřejněna. Interní postupy v komisi ještě neskončily. Evropská komise tedy plánuje, že eh, se k tomu vrátí na podzim a jde na podzim budou zveřejněny výsledky tohoto fitness checku společně s návrhem následných opatření. To ale neznamená, že je všechno u konce. My pokračujeme s monitorováním provádění směrnice Natura. Chceme podporit, podpořit udržitelná opatření zájmu lidí a přírody. Tam, kde se pravidla nedodržují, tak to musí komise sledovat a případně i podniknout právní kroky. Minulý týden například komise se eh, rozhodla o jednom takovém porušení směrnice o habitatech. Stejně tak musíme posoudit efektivnost opatření v rámci společné zemědělské politiky. No, ozelenění se přineslo platby v rámci prvního pilíře a výsledky no, tohoto hodnocení také povedou k tomu, že bude mít názor na efektivnost. A můžeme to promítnout do dalšího plánování této politiky do roku 2020. Chceme se myslet nad dalšími možnostmi zjednodušení v této oblasti a také bychom rádi znali stanovisko parlamentu k těmto otázkám. Stejně tak budeme se zaměřovat eh, na zvýšení podpory pro některé oblasti. Chceme se zaměřit na také programy podpory venkova a využít eh, všechny prostředky, které máme, abychom Eh, zefektivnit tuto podporu. Co se týče mořských ekosystémů, ten první cyklus implementace strategie se blíží a budeme moci posoudit, jestli mořská strategie členských států odpovídají těm požadavkům. Tady tak pokračuje práce na dalších cílech v oblasti biodiverzity. Chceme eh, se zamyslet nad tím, jak co nejlépe podpořit investice do ekologické infrastruktury a také na oblasti, které jsou mimo uh, sítě Natura. A první seznam invazivních eh, druhů bude také brzy přijat. Komise teď se nechává provést eh, posouzení rizik, aby zareagoval na tu kritiku. Asi na to máme odlišný názor, ale ten první seznam těchto druhů byl připraven na základě vědeckých poznatků. Měli jsme posouzení rizik na základě nařízení a všechny ty druhy, které tam jsou, musí vyplývat z hodnocení rizik a musí odpovídat kritériím pro zazření na tento seznam, což je obsaženo v tom nařízení samotné, Pokud tam eh, ty druhy nebyly zařazeny, tak je to proto, že hodnocení rizik eh, nevyhovovalo, nebo i tam, kde to bylo eh, v souladu, tak tam nebyla splněna další kritéria pro zařazení na seznam. Například absence pro opatření na ochranu. Určitě jsou tady další problematické druhy, které by se měly zvážit, proto jsme také zahájili práci na posouzení dalších druhů, které by se tam měly dostat při příští aktualizaci a chceme udržovat aktuální seznamy, jak to po nás také nařízení požaduje. Nedávno jsme také přijali akční plán pro boj proti obchodování s eh, volně žijící eh, eh, zvěřinou a jak víte, s tím je spojena celá řada opatření, která také mohou zlepšit cíle biodiverzity na to potřebujeme širší politiku, například eh, přístup ke spravedlnosti. A tato iniciativa plánovaná na tento rok by měla eh, nabídnout eh, právní poradenství těm, kteří chtějí podniknout právní kroky na ochranu <clears throat> biodiverzity Chceme také pokračovat s implementací stávajících závazků a po přijetí sdělení o IRE minulý měsíc se teď generální ředitelství snaží upozornit na osvědčenou praxi a na mezery při dodržování pravidel, upozorní na ty největší problémy, upozorní na také oblasti jako je odpad, ovzduší, voda. A to všechno bude doprovázeno strategickou diskuzí s eh, radou a s parlamentem. Nadále budeme eh, posuzovat eh, další žádosti, o, které se objevily v usnesení Evropského parlamentu, například výzva k akci a o tom budeme dále diskutovat, abychom mohli rozhodnout o co nejlepším způsobu, jak dále postupovat. Děkuji. Please, if you want. Prosím, chce-li někdo něco dodat? Já nechci nic dodávat, ale ráda bych Eh, dostala odpověď na své otázky. Položila jsem je třikrát nebo čtyřikrát a nikdy jsem mi nedostal odpovědi. Aplikace směrnic eh, změna odstavce 19 a 63. Nikdy jsem na tuto konkrétní otázku nedostal odpověď. Ráda bych se ptala, co tedy um, provádíte. Provádíte snad, uh, nebo puste se se do řízení o porušení pravidel? Ráda bych na to dostala odpověď tak, aby se, abych, je tedy, abych jim mohla předat eh, provincím ve své zemi. I'm not sure if I understood to... Já si nejsem jist, jestli ta otázka se týká implementace Natura 2000 a příslušných směrnic, anebo konkrétních pokynů. Já jsem řekl, že pracujeme na realizaci s členskými státy a konkrétně na zprávě o realizaci v oblasti životního prostředí. Také jsme se soustředili na směrnice o přírodě. Takže teď nevím, jestli poukazujete na nějak, nebo se ptáte na nějaký konkrétní prvek implementace. Přesně tady to rád odpovím. Takže moje zcela konkrétní otázka zní takto chcete udělat něco pro to, aby byly vypracovány pokyny. V Nizozemsku jsou provincie, které odvedly již hodně práce a já jim vždycky říkám, že komise se nevyjádřila zcela jasně od provincií žádá. Já jsem velice dobře poslouchala, co jste říkal potřebuji dát odpověď eh, svým ehm, voličům v provinciích. Komise poskytla pokyny pro několik aspektů směrnic jako takových, ale také pokyny pro to, aby hospodářská činnost byla v souladu s požadavky směrnice, ať už se jedná o energetické využívání, mm, krmiv a tak dále ve zjištěních v rámci té kontroly způsobilosti fitness check eh, jsou um, uvedeny určité body, ale nyní nemůžu říct eh, nic eh, ke konkrétním pokynům. My je považujeme za uh, účené ty, které jsou nyní k dispozici a budeme vypracovávat další podle potřeby. Děkuji, říká pan předseda. A nyní pan Damesbaker, náš zpravodaj, má slovo jako poslední. Děkuji pěkně. My jsme nyní dostali potvrzení toho, že výsledky té kontroly způsobnosti fitness check budou k dispozici teprve na podzim, konkrétně v říjnu. Dobrá Někdo říká tedy, že komise mm, se příliš nečiní, ale my jsme dostali celkový obrázek. Moje otázka přetrvává. A proč se to všechno spozdilo? Je to kvůli uprchlické krizi? Proč eh, se někde nevyšetřil čas na vypracování eh, takového dokumentu? Já mám trochu pocit, že to jsou poměrně zvláštní rozhodnutí, ale rád bych věděl, eh, v čem to spočívá. Proč se toto děje? Nejenom my, ale i členské státy chtějí jít ku předu, chtějí se dostat dál. Máme tady výraz fit for purpose, neboli vhodný pro daný účel. Otázka, jak můžeme dosáhnout svých cílů. Zatím tady uh, se nic nedělo. Panoval klid. Samozřejmě podporujeme směrnice o přírodě, ale teď nevíme, proč se to ze strany komise nyní odložilo. Parlament zde sehrává ústřední úlohu, pokud jde o zprávu přírodního kapitálu. K tomu jsem se několikrát vyjádřil. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Eh, chcete tedy odpověď od komise, nebo? Ano? Děkuji za otázky. Já si myslím, že můžu vysvětlit eh, dobře jednu věc. Jeden aspekt samozřejmě eh, jsou zjištění té kontroly způsobilosti a příslušná, příslušné závěry ze strany komise, ale my pak máme připravenou další následující akci. Kolegium bude potřebovat určitý čas a proto se k tomu vrátíme až na podzim, ať už to bude ta kontrola způsobnosti fitness check jako taková, anebo následné akce. Dobrá, můžeme tady uzavřít naši debatu. Připomínám, že příští schůze výboru ENVY se uskuteční 11. července. Děkuji za vaši přítomnost, děkuji pěkně a nashledanou.